Paní ministrině, děkuji vám za tento komentář a tímto uzavírám rozpravu. Děkuji všem, kteří se účastnili rozpravy a děkuji tlumočníkům. Podle článku 231 odstavce 4 vás chci informovat, že opravy a korektury včera do 17 hodin nedorazili, to znamená, že ta oprava je tímto akceptována. A teď přejdeme k dalšímu bodu rozpravy a ten se týká zprávy o pokroku